okamžitě po posledním bodě našeho dnešního programu. A nyní se dostáváme k dalšímu tématu a tím je případ Vojslava Šešelie, obžalovaného z válečných zločinů. Pan Korenačio má slovo jako první. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji. Ultranacionalistický lídr Vojislav Šešel byl eh, vyšetřován kvůli válečným zločinům, nyní z zdravotních důvodů byl propuštěn, vrátil se zpět do Bělehradu, jeho rodina ho přivítala a on vyjádřil slogany proti vládě. Eh, na tomto schromáždění byla řada jeho podpůrců. On se dopustil násilí a zločinu na Chorvatech bývalé Jugoslávii. Eh, Srbská média říkají, že Hákský tribunál, za, že tyto zločiny nespadají do působnosti Hákského tribunálu a snaží se vytvářet dojem, že Hákský tribunál vede procesy pouze proti Srbsku. Vojislav Šešel dokonce um, zveřejňuje projevy, jako kdyby se jednalo o politického vůdce a podporuje mýty o zločinech a o lidech, kteří se dopustili zločinu proti lidskosti. Je důležité navrátit tohoto člověka před soud. Děkuji. A nyní paní Růža Tamášič. Děkuji za slovo. Já podporuji toto usnesení plně. Je to zásadní nejenom vůči Řešeljovi, ale všem těm, který mu umožnili každodenně pokračovat v projevech eh, eh, nenávisti, propagandy Velkého Srbska, tento celý cirkus by nikdy nevznikl, pokud by srbské orgány okamžitě se distancovaly od těchto projevů a okamžitě odsoudili projevy pana Šešelie. Já vím, že někteří byli eh, s ním kolegami v minulosti, Ovšem nyní jsou to vedoucí představitelé Srbska a proto by mělo být v jejich vlastním zájmu zadržet eh, pana Šešeliu a Eh, poslat ho před soud. Opravdu jsem nesmírně zeklíněna tím, že tribunál nehrál dostatečnou roli v tomto ohledu a netrval na tom, aby došlo k jasnějšímu postupu či tomuto člověku. Děkujeme. Nyní má slovo pan Čelic. Jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Před dvěma dny vystoupil v Evropském parlamentu papež František a vyslal signál a mm, určitou naději pro celý balkánský region. Bohužel Šešelic postupuje přesně opačným eh, směrem a útočí na chorvatské eh, občany. Eh, já si myslím, že mm, nesmíme dovolit destabilizaci celého regionu, destabilizaci spravedlnosti a proto volám potom, aby místní orgány, tak jak se očekává od kandidátské země, postupovalo odpovědně, respektovalo práva menšin, lidská práva, diverzitu a dobré vztahy v celém regionu. To je podle mě zásadní. Zároveň podporuji politické strany a Um, občanské organizace v Srbsku ve snaze dosáhnout mírového spolunažívání v tomto regionu, založeno na konstruktivní spolupráci. Doufám, že na cestě do Evropské unie Srbsko přijme požadavky z tohoto usnesení. Děkujeme. Pan Bajde Holzer má slovo na jednu minutu. Prosím mikrofon. Jako temný stín leží minulost na bývalé Jugoslávii. Nemůže jí uniknout a proto nesmíme zapomínat na zločiny nebo je nějakým způsobem zmírňovat a zadletet pod stůl. Je třeba je zpracovat, vyjasnit otázku vinu a odpovědnosti. Proto tady máme soudy nalézt pravdu trvá čas, někdy velké množství času, tak jako v případě Vojislava Šešelia. Soud obžalovaná nyní podmíněně propustil z humanitárních důvodů, tak jak je to v právních státech běžné. Toto ovšem nikoho neospravedlňuje k tomu, aby vyvozovali se závěry o budoucím rozsudku. Tak jednoduše není možné odstranit stíny minulosti z regionu. K tomuto stínu je možné utichnout, uniknout pouze proto, když se budou respektovat instituce právního státu a bude se s nimi výhradně, bezvýhradně spolupracovat. Současná srbská vláda se k tomuto zavázala a proto bychom neměli tento případ eh, udělat předmětem nefungujícího se vyrovnávání se s minulostí. Děkuji a nyní pan Radoš. Hvala lijepa gospodine kolegice i kolege. Děkuji. <clears throat> Vážení kolegové, v této rezoluci musíme jasně říci, že rozhodnutí ICTI propustit Šeršina není správné. Musíme odsoudit jeho útoky na sousední země, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina. Šešel je nemocný, někdo říká, že je blázen, je to válečný zločinec. ICTY se blíží ke konci svého mandátu. Není to soud, který by vytvořila EU. Srbsko je tématem této rezoluce, protože osud dalších zemí v Balkánu závisí do značné míry na Srbsku. Může to ovlivnit konečný výsledek pozitivně nebo negativně. Proto je důležité, aby Srbsko odsoudilo eh, projevy šešely a útoky na sousední země Eh, kde trval, eh, trváme na eh, zrušení zákonu, na, na zavedení zákonu, které zakazují vyzývání k nenávisti a násilnostem. Paní Veržia, jenom to. Jistě, samozřejmě, všichni víme celý ten seznam eh, eh, všech těch útoků, kterých se dopustil pan Šešel, eh, rovněž Slobodan Miloševič. Víme, jakým způsobem postupoval proti, jakým, spolu, jakým způsobem spolupracoval s milicemi, které kolaborovaly dokonce s nacisty v druhé světové válce. Byl odsouzen na 15 měsíců pouze, ovšem zatím a ještě nebyl odsouzen u těch hlavních obvinění. Nyní byl propuštěn z mm, z, ze zdravotních důvodů a začíná opět se projevovat nenávistně. Ehm, tento kat musí být odsouzen. To si myslím, že je jeden způsob, jak pomoci Srbsku v tomto období usmíření. Toto usnesení ovšem bohužel není dostatečné. Jde o instrumentalizaci celé záležitosti a v podstatě určitou reklamu celého případu. Bohužel je to kontraproduktivní usnesení a právě proto volám potom, abychom využili lepším způsobem naše naléhavé, naléhavé body rozpravy, tak abychom reagovali i na jiné problémy v celém světě, které jsou ještě aktuálnější a urgentnější. Děkujeme, slovo má pan Plenkovič. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Toto usnesení odsuzuje tu nenávistnou rétoriku válečného zločince Šešelie po návratu do Bělehradu a my žádáme, aby Hákský tribunál opětovně proskoumal podmínky jeho propuštění. Jenom tak může být obnovena důvěra v tento tribunál. My odsuzujeme slova řešili, které se týkaly Bukovaru v den, kdy jsme si připomínali oběti tohoto masakru, protože to vyvolalo strach mezi oběťmi a zároveň strach eh, občanů v oblasti Vojvodiny, které, který se bojí nějaké odvety. Toto, tato usnesení je jasný signál srbským orgánům, které politicky ani právně zatím nereagovaly řádným způsobem a my proto chceme, aby ověřili to, zda Šešel například neporušil i srbská práva o právech srbská, eh, srbské zákony týkající se práv menšin. To by znamenalo, eh, že Srbsko konečně by prokázalo, že eh, odsuzuje Šešelie. Jaký je problém? Mm, pane prezidente, pane premiére Srbska, proč jste, mm, proč mlčíte, protože se bojíte eh, šešeli, protože pokud budete mlčet, tak se budeme ptát, co si skutečně myslíte o celém tomto problému. Měli byste jednat. Děkujeme, slovo má pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. Já plně chápu eh, zlo válečné retoriky nenávistné projevy vůči sousedním zemím a menšinám, především na západním Balkáně. Proto e, si přijel politiku míru a usmíření. Eh, veřejné projevy Šešelě jdou proti těmto principům. Naše reakce však by neměla vytvářet další napětí, především tím, že tomuto obviněnému zločinci budeme věnovat větší pozornost, než si zaslouží. Je nešťastné, že radikální prohlášení je eh, získaly takovou publicitu v médiích a ze strany politiků. Doufám, že se to nepoužije jako nástroj na vytváření dalšího politického napětí v regionu. Také jsem přesvědčen, že tato rezoluce není vhodné místo Eh, dávat instrukce ICTY. To je nezávislý mezinárodní orgán, který vytvořil OSN a který má jasný mandát. Z těchto důvodů váhám s podporou této rezoluce. Děkuji. Děkuji, nyní dám slovo panu Tonínu Pikulovi. Toto je naléhavá situace. Máme tady naléhavou rezoluci, která indikuje, že možná se věci obrací směrem k horšímu na Balkáně. Bohužel mír a stabilita nejsou garantovány na Balkáně a proto propuštění válečného zrodice, zločince Šešelia je velice významné. Balkán byl uh, ničen válkou a Šešel eh, se na tomto především podílel. Šešel se nezměnil. Nyní znovu traumatizuje své oběti. Naše, jeho slova nás přivádějí zpátky do začátku 90. let. A Srbko skutečně musí ověřit, zda Šešel porušuje mezinárodní právo. A my musíme poskytnout podporu demokratickým silám v Srbsku, a které bojují proti tomu, těm myšlenkám, které nás stály tolik včetně Srbska. Mm, tento parlament dal cenu doktoru Jemklebemu a nyní musíme bojovat za stejné hodnoty i na našem vlastním kontinentu. Vážení kolegové, pane předsedo, já souhlasím se stanoviskem v této rezoluci jméno pana Šešelia je symbol válečného zločinu, symbol destrukce občanské války v bývalé Jugoslávii, která tam zuřila více než deset let. Je to symbol občanské války, která zničila životy stovky rodin, zničila domovy, infrastrukturu, vztahy na Balkáně. Destruktivní politika Šešel je vedla k tomu, že miliony lidí Eh, myseli, museli opustit své domovy. Eh, tato politika trvá a opakuje to, co Šešel dělal v Moribodu a jinde. Nemůžeme sedět na Vavřínech, musíme hm, se zaujmout stanovisko k současným vážným zločincům. Děkuji, pan Weigl, na jednu minutu. Mikrofon, prosím, pane kolego. Šešelj je na prostorih bivše za zločin. Šešel. Šešel je bývalé Sluboslávy metaforou válečných zločinů, těch nejhorších událostí v jugoslávské válce. Svou osobností on v podstatě podepsal krutosti, ke kterým došlo ve Vukovaru. Šešel se v historii zařadí k fašistům a nacistům. Nezaslouží si žádnou veřejnou tribunu. Šešel hovoří o starých ideích. Já nechci kritizovat eh, Hákský tribunál, ale jeho rozhodnutí nebylo brilantní. Bylo špatné. Co se týče srbské vlády, ta se od věci distancovala a já apeluji na srbskou vládu, což činí naše usnesení, aby využila veškerých nástrojů, které má k dispozici. Děkuji, pane předsedo. Já jsem podepsal toto rozhodnutí. Proč? Ne proto, že chci rozhodovat eh, o panu Šešeliovi, to je v rukou Hákského tribunálu. Ale toto usnesení jsem také nepodepsal, protože bych chtěl udělovat lekci srbské vládě. Srbsko se naprosto změnilo a nyní je zcela jiným státem než v dobách Šešel, pana Šešelia a jeho příznivců. Rozsudek ještě nebyl vyřčen, ale pan Šešeli nemá právo na to, aby opět rozpoutával štvavou retoriku, která by mohla vést k novému napětí. Takovou to, takové to štvaní musíme odsoudit zde v parlamentu v tomto parlamentu budou v budoucnosti sedět i naši srbští kolegové a my je musíme podpořit. Podpořit srbskou společnost v její demokratické a tolerantní cestě. Děkuji. Děkuji, nyní pan Epididaios na jednu minutu. Vážený pane předsedo, za chviličku budeme hlasovat, budeme hlasovat o osudu pana Šešelie, který Eh, jež eh, trávil 12 let vězení jakožto politický vězeň, ne za to, co udělal, ale to, co řekl za jeho názory. Dovedete si představit, kdyby váš vlastní vůdce vaší strany, milí kolegové, byl eh, ve vězení, aniž by se něčeho dopustil. Řekli byste, že to není demokracie, ovšem pro nás, pro řecké nacionalisty. Ano, to je realita. 14 měsíců již náš vedoucí představitel, 6 poslanců a oficiálních představitelů naší strany nejsou ve vězení ne proto, že by se dopustili něčeho hrůzného, ale pouze proto, že jejich političtí oponenti prostě již neměli žádné další argumenty k dispozici. A toto je opravdu arbitrální spravedlnost podle mého názoru, kterou zneužívají politikové, v demokracii by k tomu nemělo nikdy dojít, protože to je porušování lidských práv, to je něco, co vidíme v autoritářských režimech, které odsuzujeme. Děkuji za slovo, děkujeme a nyní má slovo pan Beck Alister rovněž na jednu minutu. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, ten hlavní signál našeho usnesení je odsoudit nenávisné projevy, válečnou retoriku pana Šešelí protože toto podněcování nenávistě, podporování teritoriálních nároků, to nemá místo v Evropě 21. století. Dnes se snažíme eh, proto volat potom, aby srbské orgány, vláda i opozice, všechny politické strany, nevládní organizace, všichni jednotlivci, aby bojovali v Srbsku proti těmto štvavým projevům nenávisti. Rád bych řekl to, že Evropský parlament stojí na straně Srbska na jeho cestě do Evropy. Srbsko rovněž považuje přistoupení k EU za klíčový strategický cíl a právě proto musíme uznat i pokrok této země země na této cestě a Srbsko jasně patří do naší evropské rodiny. Má kapacitu i možnosti splnit to, co je požadováno a dostat se blíže k Evropské unii v blízké budoucnosti. Proto bychom měli podpořit naše partnery v jejich úsilí, měli bychom vyslat tento signál i na základě dnešní rozprávy. Děkujeme, vážený pane kolego. Rád bych vám oznámil, milí kolegové a kolegyně, že nemáme čas a proto nemůžeme přijmout modré karty. Pochopte to, prosím, nejsme schopni přijmout žádné karty. A nyní pan Ujaždovský má rovněž jednu minutu. Děkuji za slovo. Ano, tyto zločiny Šešelie, to je samozřejmě eh, velice jasné pro nás, pro všechny a proto bychom měli apelovat na Mezinárodní tribunál ICTY, aby odsoudil tyto zločiny tohoto člověka tak jak se o tom hovoří v našem usnesení, je to rovněž zločin na základě nenávisti, eh, podněcování eh, nenávisti pro eh, mezinárody. Ovšem nesmíme zapomínat na jiné zločiny, například, které byly spáchány v rámci nebo komunisty. Bohužel zatím ještě nebyly odsouzeny tyto zločiny ve střední Evropě, v Polsku. A samozřejmě, pokud jde o odsouzení, odsouzení pana je spravedlivé odsouzení, pana Šešelie. To zároveň ovšem ale nesmí zatvírat dveře před Srbskem, srbským národem, kterého právo je být součástí evropské rodiny, podobně jako všechny balkánské národy. To znamená, že musíme bojovat na obou frontách, vážený pane předsedo. Ano, děkuji, říká pan předseda a nyní má slovo pan Jakovčič. Ivan na jednu minutu. Prosím, pane kolego. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Hákský tribunál ICTY byl vytvořen právě proto, aby odsoudil válečné zločiny v bývalé Jugoslávii a dospěl k tomuto rozhodnutí, které bohužel ale vedlo k tomu, že dochází k potenciálnímu šíření projevu nenávistí na tomto území bývalé Jugoslávie. Ano, Samozřejmě, že není na nás, abychom rozhodovali o tomto soudním eh, výsledku. Ovšem, bohužel nevedlo to k míru ani stabilitě v tomto regionu. Je velice důležité, abychom odsoudili eh, činy pana Šešelie v našem Evropském parlamentu. To je zásadní podněcování nenávisti, nových konfliktů ze strany pana Šešelie to samozřejmě Srbsko jakožto celek eh, tato země nepodporuje, neopakuje, ignoruje to. Vláda Srbska se chce vydat na cestu do Evropské unie. A myslím si, že projevili v tomto ohledu dobrou vůli. Děkuji vám. Děkuji. Další řečník, prosím, pan Preda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, já bych rád eh, co nejsilněji odsoudil činnost pana Šešeliho, který je obviněn z velmi vážných válečných zločinů na území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny v, během války v Jugoslávii. Všichni jsme naprosto zhnuseni jeho nacionalistickou rétorikou a nenávistnými projevy, ale i tím, že byl v Srbsku uvítán jako hrdina po té, co byl propuštěn z humanitárních důvodů. Jako zpravodaj pro Bosnu a Hercegovinu sleduji i reakce z této země a jde o naprosté zhnusení obětí, pro které Šešeliho projevy znamenají otevírání starých ran. Kromě toho, aktivita Šešeliho ještě kompromituje snahu o usmíření v, západní, v oblasti západního Balkánu. Je zde riziko, že bude narušena i práce veřejných tribunálů. Rád bych apeloval na srbskou politickou třídu, aby odmítla takovéto nacionalistické eh, na, eh, projevy. Děkuji, dostáváme se k proceduře Catch the Eye. Dovolte mi zmínit, že vzhledem k tomu, že jsme toto téma již prodebatovali a bude potřeba ve 12 hodin začít hlasovat, a vzhledem k tomu, že e, ze Štrasburku většina lidí již e, odchází, dovolte mi požádat vás o pochopení, že dám slovo jenom jednomu člověku, který zatím ještě nehovořil. Někteří už jste v debatě hovořili a jiní budou hovořit v proceduře Catch the Eye. Takže dám slovo pouze jedinému člověku. Pan Kán má slovo na jednu minutu. Deci, eh, domnul Can a ieșit din eh, sală înainte de acest anunț, așa că am să rog... Příslušný eh, poslanec není v hemicyklu, takže já teď dávám slovo panu komisaři. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážení kolegové. Představuji tento bod jménem paní Frederiky Mogherini. Vím, že celá řada vážených poslanců vyzývá po eh, naléhavém vyřešení této otázky tribunálem ICTY. Beru také na vědomí důležité usnesení, které Evropský parlament dnes přijme. Jak víte, tribunál eh, toto rozhodnutí provedl na základě e, patřičných důvodů, bereme jej na vědomí a nehodláme jej jakkoliv hodnotit. Tento tribunál je nezávislý mezinárodním soudem vytvořeným e, za účelem stanovení odpovědnosti jednotlivců za válečné zločiny v bývalé Jugoslávii. Evropská unie respektuje závěry tohoto tribunálu. Co se týká Sesila, eh, jeho sdělení patří k období, které je již dávno za námi. Všichni víme, že jeho vyšetřování stále pokračuje a až bude požádán, až bude předvolán, bude muset před tribunál opět přestoupit. To je velice důležité. Co se týká Srbska, vítáme závazek tohoto státu pracovat na své evropské budoucnosti a na spolupráci v rámci regionu. Spolupráce s tímto tribunálem je v tomto kontextu rovněž velmi důležitá. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Obdrželi jsme sedm návrhů usnesení, tímto je debata ukončena. Hlasovat se bude po ukončení naší, našeho debatního zasedání. Teď jdeme na další bod na pořadu jednání. Tady jde o Irák, únosy a e, týrání žen. Pamatujte prosím na to, že musíme být skutečně velmi, velmi striktní, co se týká